odpovědí. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, vážení kolegové, Nejprve bych vám chtěla poděkovat za všechny otázky, které jste mi položili a za zajímavou výměnu názorů. Chtěla bych vás ujistit o jedné věci. Jestliže získám vaši důvěru, tak proměním svá slova v činy. Během tohoto slyšení jsem se snažila vám poskytnout přehled toho, jaké ty činy budou. A společně s vámi, s členskými státy a se sociálními partnery e, bude nová komise investovat do ekonomického oživení a e, podpory zaměstnanosti. Chceme pomoci uchazečům o práci najít zaměstnání, chceme jim pomoci rozvíjet své talenty a dovednosti a zvyšovat svou mobilitu. E, chceme Eh, zajistit co nejlepší sociální ochranu jak pro pracující, tak pro nepracující a e, jsme rozhodnuti zintenzivnit boj proti chudobě. E, usilujeme o dobré a zdravé pracovní podmínky, budeme bojovat proti sociálnímu dumpingu a usilovat o e, spravedlivé a rovné příležitosti na pracovním trhu. To jsou jasné cíle, které jsme si vytyčili. Abychom tyto cíle splnili, chci plně využívat nástrojů, které jsou k dispozici. Nastupující komise zmobilizuje mobilizuje eh, až 300 miliard euro na investice a vytváření pracovních míst. A v rámci mého rozpočtu, který tvoří asi 10 celého evropského rozpočtu, eh, se soustředím eh, pomocí všech dostupných financí na ony cíle, které jsem právě popsala, tedy vytváření pracovních míst, posilování sociální ochrany a boj proti chudobě. Záruka pro mládež bude jednou z mých hlavních priorit a chci, aby tento nástroj byl plně implementován všemi členskými státy, a to bez odkladu, e, tak, aby došlo k měřitelnému a trvalému výsledku. E, politika zaměstnanosti a sociální politika se stane explicitnější součástí evropského semestru. E, nutné reformy v členských státech budou posuzovány také podle jejich sociální stránky. Vážení kolegové, nová komise má ambici eh, konat společně eh, jako tým pod vedením Jean-Claude Junckera. Budeme také pracovat v partnerství s Evropským parlamentem a samozřejmě s členskými státy a sociálními partnery. Uvědomujeme si, že stojíme před velkými výzvami a můžeme uspět pouze, když jim budeme čelit společně. Jestliže za pět let budeme moci říci, že dnes má Evropa více pracovních míst a méně chudoby, pak budeme, vážení kolegové, vědět. Teprve pak budeme vědět, že jsme opravdu lidem něco přinesli, že jsme uspěli. A jak jsem už řekla ve svém úvodním prohlášení, tak lidé jsou ústředním tématem Evropy. Velice vám děkuji za vaši spolupráci. Once again, thank you, uh, ještě jednou vám děkuji, paní Tyson, a děkuji také všem poslancům, uh, kteří se zúčastnili uh, této debaty. Schůze koordinátorů uh, se bude konat za zavřenými dveřmi a bude hodnotit toto slyšení a bude se konat od jedné hodiny do dvou hodin v místnosti ASP 5G2 tak to je schůze koordinátorů, kde se bude hodnotit toto slyšení v jednu hodinu do dvou hodin místnost ASP 5G2. Děkuji vám všem.